Zápis ze včerejšího jednání je již k dispozici. Jsou prosím nějaké námitky k textu zápisu? Nevidím, že by někdo něco